tím končí a hlasovat se bude zítra v poledne. A můžeme přistoupit k poslední zprávě dnešního večera, to je zpráva paní Skáke o strategii digitální svobody v zahraniční politice Evropské unie. Slovo má zpravodajka na čtyři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, tato zpráva je namířena zejména na paní vysokou představitelku Ašnovou a její službu pro vnější činnost Jistě, že eh, jsou tady dopady na životy eh, lidí po celém světě, včetně OSN, které identifikovaly jak přístup internetu jako nástroj na posilování základních práv a digitální svobody jsou součástí kodenských kritérií. Eh, původní krok, kroky prostřednictvím evropského nástroje jsou vítané, ale musíme být mnohem ambicioznější Zítra budeme hlasovat eh, pro tu první strategii, která má eh, začlenit tyto kroky do eh, vnější činnosti. A v některých evropských oblastech samozřejmě potřebujeme i pravidla, která budou držet krok s technologickým rozvojem, ale samozřejmě s, demokratickým dohledem. Komise pracuje na plánu kyberbezpečnosti, na který tento parlament čeká. Zajištěme však, aby Eh, kyberbezpečnost eh, se nebyla v rozporu s digitální svobodou. Lidé jsou na prvním místě a je, jasný, je jasné, že například v, ve vězních jsou stále více disidenti, kteří eh, by mohli komunikovat přes internet, který je však blokován veřejnými orgány a je jasné, že bychom, že by k potírání svobody na internetu neměly nesloužit technologie vyvážené z Evropské unie. Mě, eh, měli bychom pomáhat lidem, kteří se snaží eh, obcházet eh, cenzuru. A pokud jde o sankce ad hoc vůči Iránu, tak to je dobré, ale potřebujeme více podobných sankcí. Technologické nástroje a služby jsou často by měly být kategorizovány jako technologie, Eh, k, pouze k jednomu uh, užití a měly by být eh, jako takové zablokovány, pokud slouží proti lidským právům. V obchodních dohodách a také v rozvojové pomoci musíme klást i podmínky související se svobodou internetu. Evropské rozvojové politiky mohou pomoci překonat digitální bariéru a zavádět infrastruktury IKT umožnit také vzdělání ohledně užívání internetu v odlehlých oblastech. Také po mm, různých přírodních pohromách by mělo být eh, vytvořeno nouzové internetové připojení, protože to má, a má to stěžení význam také při monitorování voleb. Abychom převedli eh, tyto plány ve skutečné činy, musíme být bdělí a musíme skutečně dbát na to, aby Evropská unie eh, nepodporovala eh, svobodu na internetu ve světě, pokud to nečiní i doma. Potřebujeme zodpovědnost na úrovni veřejné i korporátní a to už ve fázi výzkumu. Už tam, už tam musí se počítat s koncepcí lidských práv a eh, SVČ by měla být na čele, pokud jde o boj za digitální svobody a to tím, že bude využívat i obchodní politiky a že sladí evropské hodnoty a zájmy. Musíme skutečně dát za dost stávající situaci a aktualizovat veškerá práva na ochranu digitální svobody. Vlády to nezvládnou sami a soukromý sektor má stále větší zodpovědnost. Internet je nyní zpravován eh, multipolárním přístupem, kdy jde o mm, skutečnou souhru soukromých a veřejných eh, aktérů, to znamená, jsou to i malé a střední podniky a spotřebitele veřejnost musíme vnímat jako, internet musíme vnímat jako veřejný statek ve veřejném zájmu. Chci poděkovat všem přispěvatelům a všem, jejichž názory se promítly eh, do této práce, která vznikla prostřednictvím metody crowdsourcing. To ukazuje, že demokracie umožňuje větší participaci a to i v rámci Evropské unie. Madame Tikau. Paní Tikau. Merci, madame la présidente Děkuji, paní předsedkyně. Strategie digitální svobody v zahraniční politice EU uznává, že svobodný přístup k internetu, k notebookům, mobilním telefonům mají důležitý dopad na základní svobody. Informačně komunikační technologie podporují transparentnost, eh, gramotnost a tak podobně a také efektivní monitorování voleb, a reakci v případě přírodních katastrof, především eh, v izolovaných oblastech. Je nutno integrovat eh, informační a komunikační technologie a překonat ten digitální rozdíl v přístupu k informacím. A je třeba podporovat svobodu. Bylo by zde nutné pochopit, eh, že programy pomoci, pokud jde o digitální svobodu, musí být podporovány především v zemích, které procházejí obtížnou situací. Eh, ehm, paní předsedkyně, já chci pogratulovat zpravodaj. I když je pozdě, tak je to stejně důležité téma, které se týká svobody. To je téma důležité pro všechny. Je to jedna ze základních svobod um, pro uh, lidské bytosti, používání internetu v posledních letech. Jsme byli svědkem jak světlých, tak stinných stránek a je nutné to uznat jako základní právo pro občany Evropy a současně se to, to musíme usilovat na celém světě. E, jsme svědky kybernetických útoků na podniky i státy a také kontrol ze strany fundamentalistických režimů e, nad svými občany. Proti tomu je třeba bojovat. Evropská unie sehrává důležitou roli při zajišťování digitálních svobod v evropské zahraniční politice. Pan Paška. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně, pane komisaři. Intenzivní rozvoj digitálního světa otevřel nové možnosti šíření informací, což ve svobodném a demokratickém světě považujeme za eh, důležitý výdobytek. Pro autoritativní režimy však otevřený a necenzurovaný přenos informací představuje velkou komplikaci k ovládnutí společnosti. A proto lze přirozeně očekávat, že tyto režimy se pokusí omezit otevřenost digitálního prostoru a ovládnout tok informací tak, aby mohli ovládat i společnost kterou spravují. A já si nedělám žádné iluze, že bychom technickými embargy dokázali zabránit tomu, aby eh, státy jako Čína uplatňovaly svou politiku při zprávě internetových sítí. Domnívám se, že v zahraniční politice musíme působit na tyto režimy a snažit se přesvědčit o tom, že společnost se má vyvíjet svobodně a tímto způsobem i čínská společnost bude svobodnější a bezpečnější. A tím uzavíráme diskuzi v rámci CatchDI a dávám slovo panu komisaři. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci přivítat zprávu paní Šáke o strategii digitální svobody dnešní politice EU. To je důležité téma. Já jsem byl ministrem zahraničí, než jsem se stal komisařem, takže eh, oceňuji význam tohoto tématu jako součástí celkové zahraniční politiky. A skutečně to aktuální zpráva přispívá k práci Unie v oblasti lidských práv a digitálních svobod, internetové, eh, řízení internetu, obchod a bezpečnost. EU hm, chce podporovat lidská práva e, především využíváním vazby mezi novými technologiemi a lidskými právy jako důležitými cestami prosazování demokracie. Sdílíme názor parlamentu, že necenzurovaný přístup k internetu, mobilním telefonům, IKT jsou důležité pro Eh, lidská práva. Internet je fórem pro využívání lidských práv a dala eh, lidem větší eh, sílu v jejich boji za spravedlivější společnost. I přes závažné incidenty mm, ve snaze tedy omezovat přístup k internetu. Unie bude i nadále vysílat jasné politické signály, Eh, jako reakci z nepokojivého trendu internetové cenzury. Například eh, minul, v prosinci, 6. Eh, prosince v New Yorku OS, v OSN Evropská unie litovala trendu z rostoucí cenzory a omezování internetu. Evropský strategický rámec pro lidská práva ve svém akčním plánu předpokládá kroky, které budou navazovat již na provedená opatření v rámci takzvané strategie No Disconnect, která má potvrdit odhodlání EU zajistit, aby internet zůstal faktorem politické um, E, svobody a demokracie. EU přijala sankce, které zakazují vývoz těchto technologií do Sýrie a Iránu, aby autoritářské totalitní režimy to, to technologii nemohly využívat na e, persekuci ochránců lidských práv. V rámci revize politiky bezpečnosti a kontroly exportu, co týče možnosti kontroly exportu některých materiálů, které by se mohly využívat na monitoring internetu a dozor nad telekomunikačními technologiemi a porušování lidských práv. Na fóru o řízení internetu v Baku EU zástupci EU byli jednotní v při obhajobě principu, že omezování základních svobod jakéhokoliv typu a kdekoliv k ním dochází, jsou neakceptovatelné v rámci EU i globálně. Do konce dubna příštího roku vydáme specifické pokyny pro IKT, telekomunikační společnosti, o odpovědnosti firem mm, respektovat lidská práva. Budou založeny na základních ehm, mm, podmínkách OSN v té, pro tuto oblast. Naše obchodní dohody jsou nástrojem prosazování evropských hodnot a lidských práv. Evropská externí eh, služba externí akce a komise eh, chtějí aby propagace digitální svobody se stala součástí všech externích kroků EU a připravují e, společné sdělení o kybernetické bezpečnosti. Chceme zajistit společné stanovisko na světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích a EU zvýší své úsilí bude se angažovat na mezinárodních fórech OSN, Rada Evropy, a tak dále a bude prosazovat otevřený, bezpečný internet. Vítáme, že zpráva zdůrazňuje význam celkové EU strategie řízení internetu. EU by mělo jít příkladem při implementaci své politiky a poskytnout finanční podporu velkému počtu projektů a organizací občanské společnosti pomocí Evropského instrumentu pro demokracii a lidská práva. EU má potenciál sehrát rozhodující roli při prosazování bezpečného inovativního internetu, který bude skvětat, pokud inovace soukromého sektoru a občanská e, společnost budou hnát dopředu jeho růst a vývoj. Děkuji. Tím ukončíme rozpravu a zítra se bude hlasovat ve 12 hodin. Přeju všem hezký závěr večera.